Dear colleagues, please. Vážení kolegové, prosím o klid. Budeme pokračovat vysvětlením hlasování. A začneme zprávou eh, Arias Echeveria. Pan Mesandros nám vysvětlí své hlasování. Pane Mesaroši, máte slovo ohledně dotvoření většiny druhu pro elektronický trh. Prosím vás o Eh, utišení sálu. Kde je pan Mesároš? Mr. szerves részévé magát, de sajnos felelhetőek még... Dokončení vnitřního trhu pro elektronický obchod je pro nás novinkou, bohužel je hodně omezený, zejména u přeshraničních eh, transakcí národní vnitrostátní legislativy se mezi sebou hodně odlišují, což, eh, což neumožňuje plný pohyb eh, zboží v Evropě. Pane Mesároši, můžete hovořit? Šedesát procent transakcí přeshraničních nelze uzavřít. Pan Mesároš již hovoří, upozorňuje pan Mesaroš, paní předsedající. Működő elektronikus piac fel... My se nyní snažíme vytvořit podmínky pro elektronický obchod, který bude skutečně funkční. Děkuji. A nyní chvilku počkáme, eh, dokud nebude v sále eh, klid a dokud tedy neodejdou kolegové, kteří si přejí odejít. You can start, yes. You, can okay. start. Quietly, please. <clears throat> Okay. Köszönöm, elnök asszony. Děkuji vám, paní předsedající. V naší době elektronická Elektronický obchod je nesmírně důležitý, ale jsou tu velké nedostatky, zejména u přeshraničních obchodních transakcí. Vnitrostátní legislativa se mezi sebou velice liší a jsou jasnou překážkou tohoto přeshraničního obchodu. Například v roce 2009 jeden ze tří spotřebitelů nakoupil elektronicky zboží, ale jen 5% tak učinilo z jiného členského státu než ze země, své země původu nebo země trvalého pobytu. Ehm, velká část těchto transakcí je neúspěšná, protože je odpírána dodávka a nebo prodej přeshraniční elektronický na internetu jsou ještě překážky, protože my musíme učinit vše, co můžeme, abychom umožnili vhodné podmínky pro elektronický obchod. Děkuji. Děkuji vám, eh, pane Mesaroši. K téže zprávě. Pan Kamal, prosím. You have the floor. Where is Kamal? He's talking to another member. Where is? Okay, so. Uh, Děkuji vám za to, že mohu vysvětlit své hlasování k této zprávě. Myslím, že se všichni shodneme na tom, že to je důležitá věc. Ještě pořád existuje příliš mnoho překážek elektronickému obchodování. Měli bychom mít možnost si kupovat jak digitální, tak fyzické zboží na internetu a já vítám jakékoliv, iniciativu, která překážky v Evropské unii odstraňuje. To je jedna z nejpozitivnějších věcí o EU. Na druhou stranu je tady jiný obchod se zbytkem světa a já doufám, eh, že to tady nepodporujeme. Měli bychom lépe koordinovat různé právní systémy a odstraňovat překážky tak, aby bylo stejně snadné a výhodné nakupovat i ve zbytku světa, tak jako to je v EU a že budeme možné obchodovat s zbytkem světa po internetu. Měli bychom si uvědomit, že vzhledem k tomu, že je tady přebytek eh, nebo je tady dostatek eh, širokopásmového připojení, tak doufám, že se všichni budou moci nakupovat na internetu. Děkuji, prosím vás, kolegové, abyste, pokud chcete odejít, eh, v tichosti odešli, abychom mohli nadále pokračovat pan k téže zprávě. Mí voliči se na takovou zprávu budou dívat rezignovaně, protože to je plné kliše a frází. E-commerce, elektronické obchodování je důležitý nástroj pro dosažení strategie do roku 2020, vyžaduje si spolupráci všech zainteresovaných stran. Tím se nic neusnadňuje. Elektronické obchodování se tím neusnadní. Směr Podniky nepotřebují směrnice, aby spolu mohly lépe obchodovat. Jeden z mých voličů prodává něco přes internet zákazníkům v Austrálii a daří se mu to bez toho, aby mu to reguloval vnitřní trh Evropské unie. Čím dál vlastně to dělají mnohem snadněji bez vnitřního trhu a protože se nemusí proplétat s těmi spletitými nařízeními Evropské unie. A možná bychom se měli uvědomit, že teď eh, díky novým technologiím naši voliči objevují, že je snadné obchodovat s zbytkem světa. Děkuji vám. Uzavřeme tedy tuto zprávu a přejdeme ke zprávě paní Dvejrak, pan Milán. Atusa, eh, και το λόγο θα πάρει Ένα λεπτό παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Ne, přejdeme k panu Anoniosovi, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Jak je patrné z této zprávy, po mnoho let letecká přeprava neustále se posiluje, nehledě na velký pokrok v oblasti bezpečnosti. Tento nárůst přináší narůstající riziko nehod. Stávající evropské normy této oblasti, týkající se vyšetřování leteckých nehod, vychází eh, z legislativy z roku 1994, kdy eh, agentura EASA ještě neexistovala. A proto plně sdílím cíl paní zpravodajky zaměřený na to, aby prostřednictvím nového nařízení byl vytvořen jasný právní eh, rámec, který dá EASA jasnou úlohu v celoevropském kontextu. Děkuji vám. Pan Bilbao, jedna minuta. Gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Tato regulace zlepšuje bezpečnost, zamezuje nehodám, zlepšuje koordinaci a také pomáhá obětem případných nehod. Zapomíná se tady ale na jednu věc, tedy na spravedlnost, aby lidé nebyli sankcionováni za rozhodnutí, která eh, neučinili a nepokrývá se tím eh, případy zanedbání povinností. Myslím, že tím bychom také mohli zamezit škodám. Tak, já na Děkuji, pan Dobrasak paní předsedající víme že stávající systém společenství pro vyšetřování nehod v civilním letectví není zcela optimální. za posledních několik let došlo k výraznému nárůstu dopravy rozšíření evropské unie o další státy a existují dokonalejší vyšetřovatelské metody. cílem tohoto nařízení je proto reagovat na vzniklou situaci a zajistit efektivnější předcházení leteckým nehodám navrhované nařízení umožňuje zapojení agentury easa která existuje od roku two thousand and two a je zodpovědná za certifikaci letadel do procesu vyšetřování nehod vytvoření evropské sítě orgánů pro vyšetřování bezpečnosti civilního letectví navrhuje změny v charakteru a rozsahu předávání zpráv z šetření včetně zajištění požadavku na dostupnost seznamu cestujících na palubě havarovaného letadla projednávaný text je výsledkem kompromisu parlamentu s radou. česká republika v radě s kompromisem vyjádřila souhlas. zpráva má technický charakter a přispěje k větší bezpečnosti v letectví. proto jsem tuto zprávu podpořil. děkuji za pozornost. Děkuji. O žádal také pan Prosím. Paní předsedkyně, v Dubnu eh, jsme byli svědky eh, sobačného mraku z Islandu, což ukazuje, eh, jak strašně závisíme na letecké dopravě. Těžko se nahrazuje jakýkoliv výpadek letectví a proto bychom měli co nejvíce zlepšit bezpečnost letecké dopravy. Měli bychom mít důvěru v služby, které jsou poskytované a měli, neměli bychom se bát nehod a neštěstí. To znamená také, že když se to stane, tak je potřeba proskoumat příčiny a potom zavést plán na jejich prevenci, tak abychom se mohli podobným nehodám vyhýbat. To se bude vyžadovat zavedení různých opatření. Já bych eh, chtěla poděkovat paní zpravodajce protože velmi jasně hovoří o odpovědnosti a jako ve zprávě pana Vidala Quadrase žádalo mnoho eh, osob o slovo, proto vás žádám, abyste byli struční. Pan Antonioci, prosím. Děkuji vám, paní předsedající. V posledních letech mnoho členských států eh, zažilo časté přerušení dodávek plynu Ukázalo se, že rostoucí závislost EU na vnějších zdrojích energie může škodit ekonomickým a politickým zájmům v dlouhodobém horizontu. Proto plně sdílím myšlenku, že energetická bezpečnost musí být považována za jeden z hlavních prvků globální bezpečnosti EU. Záruka zachování plynových dodávek do EU, zejména v krizových situacích, musí být chápána jako strategický cíl. Z tohoto důvodu jsem hlasoval pro tuto zprávu a přeji si, aby patřičné nařízení bylo co možná nejdříve uvedeno v praxi. Pan Mikolášik la paní předsedkyně. Krize mezi Ruskem a Ukrajinou ohledně zemního plynu loni negativně postihla evropské občany a ukázala, do jaké míry Evropská unie je zranitelná a závislá na dodávkách ze zahraničí. Evropská unie by měla svou politiku vytvářet v duchu solidarity a díky novým možnostem by měla zabezpečit dodávky pro celou EU. Co se týče náhlých výpadků dodávek, tady souhlasím s panem zpravodajem, který posílil ustanovení v článku, který umožňuje vyhlášení nouzového stavu pro danou oblast, tedy v tom státě, kde se potýkají s krizí, přestože ten pokles nad úrovni celé 10% by měl být pomoženo. Také souhlasím s tím, aby byl vytvořen mechanismus společenství, který bude reagovat na regionální krize v dodávkách. O kýros Kalinovský θα πάρει το Pan Kalinovský. Nicząca Paní předsedkyně, zabezpečení dodávek plynu. To bude nadále a ještě dlouho neurologickým bodem mezinárodní politické situace, ale především jde o zajištění eh, podmínek pro eh, život v Evropě tím, že budeme mít garantovaná množství této suroviny. Eh, toto zpráva se snaží například vytvořit systém pro informování o e, různých speciálních situacích a je, patří k tomu také posílená ochrana příslušných dát, včetně obchodních dát, tak to všechno má vliv na zabezpečení dodávek plynu. Problém je velice důležitý pro hospodářství těch států, které jsou závislé právě na těchto dodávkách. Pan Sekirsky. Mikro. please. Mikrofon, prosím. Thank you. Přijeliśmy vážný raport Máme tady před, přijeli jsme s vámi důležitou zprávu, jde o energetickou bezpečnost a to, co se tady navrhuje, jde správným směrem. Nicméně to není úplné zajištění dodávek a to ani pro občany, tak ani pro průmysl. Víme, že kroky několika členských států se týkají zajištění jejich vlastních zájmů, spíše než evropské solidarity. A proto bychom měli trvat na oddělení ehm, distribuce od výroby. Měli bychom dělat v Evropské unii všechno pro zajištění dodávek energii, měli bychom diverzifikovat tyto zdroje, měli bychom budovat kapacity pro jejich přepravu, měli bychom jednat eh, v evropském zájmu, nejenom v úzce národním zájmu. Doufám, že tento dokument povede ke zlepšení naší evropské politiky. Paldies, priekšsēdētāji! Gāzes piegādes drošība ir viens no Eiropas Dodávky plynu a jejich zabezpečení je jeden z nejdůležitějších aspektů energetické bezpečnosti. A proto je důležité mluvit jedním hlasem. To je jeden z nejdůležitějších cílů. Já si velice vážím práce, kterou vykonává pan Ottinger. Nicméně po pěti letech diskusí eh, nejsou ty výsledky nějak balné. Je potřeba diversifikovat zdroje energii, protože Rusko zneužívá svého monopolu a ovlivňuje například politiku eh, v pobaltských státech. Měli bychom jednat na základě solidarity. To by měl být základ všech evropských politik. Nemůžeme dopustit situace, kdy veškerý plyn do Evropy je, pochází z Ruska. Měli bychom rozvíjet spolupráci s kavkavskými státy, měli bychom hledat alternativní zdroje. O Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem také hlasoval pro tento text. Evropská unie by jasně ve svých nařízeních měla jasně stanovit potřebu energetické bezpečnosti. Eh, loňský případ nám ukázal, jak silná je naše závislost na energii ze třetích zemí. Nařízení schválené zde na plenárním zasedání nám umožňuje, abychom čelili následujícím krizím a abychom si zajistili Eh, energetickou bezpečnost. Členské státy jsou volány k tomu, aby eh, umožnili ochranu eh, před možným přerušením dodávek pro rodiny a aby takto se mohlo čili případným nouzovým situacím. To znamená, že toto nařízení umožňuje jak subsidiaritu členských států, tak i na evropské úrovni. V, v pozměňovacím návrhu 62 vás chci upozornit eh, na patřičné detaily a eh, také chci, umož- také chci upozornit na to, že právě moje země Itálie učinila eh, velice modrá rozhodnutí. Paní Murkonajte. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dnes jsme schválili nařízení o zabezpečení dodávek plynu. To je velice důležitý krok směrem k implementaci naší energetické politiky. A je to také krok vpřed směrem k solidaritě a regionální spolupráci. Já jsem hlasovala pro, protože očekávám, že toto nařízení zajistí to, aby energeticky izolované oblasti, jako je třeba po Baltí, eh, nebyly ponechány sami sobě. Já myslím, že eh, toto bude také podnětem pro realizaci nejrůznějších projektů. Nicméně máme určité eh, nedostatky v tomto nařízení, jako je třeba monitorování velkých monopolů typu Gazpromu. Pak je zde ještě aspekt ekologické ochrany a já doufám, že komise začne implementovat příslušný nástroj. Nyní zpráva pana Čaby Sogora. Dohoda mezi Evropským společenstvím a Pakistánem o zpětném přebírání osob. jsou tu čtyři žádosti. Pan Mastela má slovo. Děkuji vám, paní předsedající. Tato dohoda je zaměřena na to, aby eh, úřady jednotlivých eh, států urychlili postup při zpětném přebírání osob a jasně je tu stanoveno vše, všechny technické detaily, které jsou nutné eh, k takovému to zpětnému přebírání osob. Já jsem hlasoval pro, protože mám za to, že tato dohoda je nezbytná, je základním nástrojem v boji proti nelegální migraci do EU. Tato dohoda obsahuje Eh, také klauzuly o eh, nevnišování do jiných dohod mezinárodních a eh, vztahuje se také na osoby, které by mohly čelit případnému soudnímu stíhání v jiných, člen, v jiných státech. Také zde se hovoří o výboru, který bude jednat o případem zpětném přibrání osob. Evropská komise se ji nebude účastnit, takže já bych, by, já bych byl rád, aby Evropská komise nás informovala o svých činnostech do budoucna. Pan Higgins má slovo. Uh, jak ironické, že Evropský parlament dnes hlasoval o dohodě, jak eh, se zbavit eh, chudých pakistánských občanů a vrátit je do jejich vlasti, která byla postižena katastrofickými povodněmi. Tito chudí občané Pakistánu teď trpí více než kdy jindy, protože 20% jejich země bylo zničeno, přišli o úrodu, o dobytek, děti nechodí do školy a postiženo tím bylo asi 20 milionů lidí. Nemělo by, neměli bychom spíše diskutovat o tom, jak bojovat proti chudobě v samotném Pakistánu. Například, aby měnový fond zrušil ty obrovské splátky za mm, půjčky, protože to by Pakistánu prospělo mnohem více, nebo aby navýšil pomoc, která by neměla jít skorupované vládě, ale ta pomoc by měla jít do rukou Eh, skutečných eh, rolníků a dělníků v Pakistánu. Baten έχει to λόγο για ένα λεπτό επίσης. Pan Baten. On an agreement between the European Union and Pakistan. Já um, jsem hlasoval pro proti této zprávě. Podle všeho je to o tom, že se vrací nelegální přistěhovalci. To by na první pohled by mělo vypadat, že to je ve prospěch uh, Spojeného království, ale Spojené království je svrchovaným státem a může si samo rozhodovat, kdo může a nemůže vstoupit na jeho zemi. Kdybychom souhlasili s touto zprávou, tak bychom tímto právo dávali Evropské unii a s tím já nemohu souhlasit. Británie si může sama stanovovat svou migrační politiku a neměla by se již dávat ve prospěch EU. Já to θέμα αυτό και ο κύριος Ρόχντε είχε ζητήσει το λόγο, αλλά... Eh, Rochte žádal o slovo, ale není přítomen. Přejdeme tedy ke zprávě pana Kazaka, obchodní a hospodářské vztahy s Tureckem, prosím. Ah Pardon? Ah, Pardon? Pardon? Ah, okay. Okay, okay, okay. You have the floor. Okay. Máte tedy slovo. I'm sorry, I was sitting... Já se omlouvám, já jsem seděl vedle. Chtěl jsem říct si toto. Eh, dánští liberálové jsou velice potěšeni eh, s hlasováním o současném dohodě o readmisní, tedy dohodě do Pakistánu. Po sedmi letech jednání mezi komisí a Pakistánem bylo konečně dosaženo dohody. Je to dohoda, která umožní navrácení migrantů, kteří již neplní podmínky pro pobyt nebo usídlení v členských zemích EU. Je to velice důležitý nástroj v boji proti ilegální migraci směrem do Evropské unie, zejména proto, že Pakistán je významnou zemí původu a tranzitu migrantů. Tato dohoda zavazuje Pakistán, že bude přebírat své vlastní občany za, občany za určitých podmínek. To určitě pomůže bezpečnosti na území Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní se dostáváme ke zprávě pana Kazaka, o obchodních a hospodářských vztazích s Tureckem a máme přihlášených osm řečníků, takže prosím dodržujte svůj čas. Paní Muscardini. Děkuji vám, paní předsedající. Jsem pro zprávu pana Kazaka ohledně vztahu s Tureckem, tak jak byla odhlasována jak ve výboru Inte, tak na plenárním zasedání. Nehledě na eh, celní eh, tarify, které eh, zde už nejsou takovou potíží, jsou to ještě jiné překážky v obchodní výměně. Turecko si musí uvědomovat stanovisko Evropského parlamentu, tedy přizpůsobit svoji vnitrostátní předpisy předpisům EU a konkrétně bojovat proti falšování týkající se mnoha oblastí, jako například farmaceutického průmyslu. Musí také Turecko zajistit eh, to, že nebudou tak obtížné eh, postupy pro možný dovoz do Turecka. Musí také předcházet diskriminačním praxím vůči evropským podnikům, například při veřejných zakázkách a eh, také v souvislosti s pravidly VTO. Děkuji, pan Stojanov. To? Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě jsem hlasoval proti zprávě pana Kazaka. A sice už jsem své argumenty přednesl. Nemohu hlasovat pro zprávu, když ten zpravodaj eh, byl financován na studiích tureckou vládou. Je to podle mého názoru konflikt zájmu a proto ta zpráva nemůže být objektivní. V této zprávě se objevují určité ustanovení, které se vůbec netýkají eh, našich obchodních vztahů nebo hospodářství, ale jsou tam body, které hovoří o turecké ústavě a o vztahu k armádě a o soudnictví a o zajištění eh, sekulární povahy Turecku, Turecka. A proto jsem hlasoval proti této zprávě, protože si nemyslím, že bychom Prezident. Paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, eh, Turecko v poslední době posiluje eh, svůj eh, obchodní podíl, protože využívá své mimořádné pozice. Z roku 1996 má celní jednotu s EU a snaží se snaží se tedy mm, více obchodovat. Je třeba, aby Turecko přijalo eh, přijalo eh, systém všeobecných preferencí. Turecko je jedním z velkých partnerů Evropské unie, je na sedmém místě a eh, na pátém místě pro export stala se základnou pro investice Evropské unie a často produkuje zboží s velkou přenou hodnotou. Je třeba, aby Turecko eh, mm, mělo nyní jasnější eh, legislativu, která bude přispívat naše společným zájmům. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Mezi Tureckem a EU jsou velmi intenzivní obchodní vztahy, máme celní unii, ale přesto ještě existuje celá řada překážek vzájemnému obchodu a já jsem velmi rád, že parlament dnes schválil zprávu, ve které se říká, že by Turecko mělo zlepšit některé postupy, měl by zrušit kvotový systém pro zemědělské výrobky. To není v souladu s celní unii. A za druhé bych chtěl říct, že bychom společně se měli zasadit o to, aby ty výrobky, které se dovážejí z Turecka, eh, Eh, byly vyráběny na základě stejných norem jako ty evropské, takže jsem hlasil pro, ale myslím, že ještě tady je potřeba eh, hodně co změnit. Děkuji vám, pan Bosignore. Děkuji, paní předsedající. Blahopřeji zpravodaji za vykonanou práci a zejména za jeho přístup k dané věci, vzhledem k tomu, že už po léta diskutujeme s Tureckem z s vstupu do EU, takže to je obtížná situace. Turecko je vynikajícím obchodním partnerem pro EU, má výhodu také ve své geografické pozici, eh, je bránou do Ázie. EU je největším eh, partnerem obchodním eh, Turecka. Je třeba naše obchodní vztahy ještě zlepšovat, proto jsem pro 16 a 20, v nichž vybízíme Ehm, Turecko, aby zrušilo eh, licenci na import a aby zlepšilo eh, svou eh, legislativu ohledně farmaceutických výrobků, je zapotřebí, abychom naše obchodní vztahy stále ještě zlepšovali. Děkuji pan Van Dalen. Voorzitter, ik heb voor het rapport Kazak gestemd, omdat het... Já, já ja, ja, pro kazakovou zprávu, poněvadž se zabývá ekonomickou a obchodní situací a zamýšlí se nad tím, jak eh, tuto obchodní výměnu zlepšit. A to znamená zlepšit také vztahy s Tureckem a to je dobře. Já jsem eh, se zdržel u pozměňovacího návrhu číslo jedna, poněvadž já si ne, eh, nemyslím, že by Turecko se mělo připojit k Evropské unii, ale o tomto zpráva nebyla. Já myslím, že tato zpráva skutečně zlepšuje naše vztahy. Pan Šekierský. Szanowni Państwo. Dámy a pánové, vztahy mezi EU a Tureckem se sice zlepšily, ale ještě nadále existují překážky obchodu, tarifní překážky, a také mimo tarifní překážky. A my bychom chtěli zasadit o zlepšení, o zjednodušení těch eh, překážek, a to na obou stranách. Mluvím teď o padělaných eh, výrobcích, které se v Turecku prodávají na trhu, práva k dušení vlastnictví, to všechno jsou problémy, ale jaké jsou příčiny? A měli bychom se zabývat eh, těmi eh, problémy už eh, v jejich zárodku. A podle mě ta příčina v tom, že jsme tak dlouho čekali se vstupem Turecka, že Turecko teď řídí jiný, jinou filozofii a obrací se směrem k jiným spojencům. Přesto. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem samozřejmě hlasoval pro tuto pozměňovací návrh, eh, eh, tedy kde vyšlo o zlepšení stávající, stávající smlouvy o vztazích a proti zprávě. Já si myslím, že zpravodaj poněkud úmyslně nevidí určité věci, jako je třeba problematika demokratizace, vládnoucí strana musíme říci, že eh, připouští islamizaci společnosti, která postupuje a také institucí státu. A není pochyby o tom, že je velice důležité nyní implementovat ústavní eh, smlouvu. Eh, eh, nyní tedy přestupujeme, přistupujeme ke zprávě de Lange, což se týká biodiverzity. A pan Ronjuli má slovo. Miss, Mrs. Ronjuli. Paní Ronjuli. Ah, prezidente. se, Tato zpráva se ubírá správným směrem na chránění biodiverzity a ekosystému. Chápání biodiverzity se konečně pojí také se zodpovědným eh, využíváním a je třeba, abychom chránili přírodu i pro budoucí generace a aktivně takto působili. Poté, co se nepodařilo dosáhnout cíle ztráty biodiverzity do roku 2010, je nezbytné, aby ten odklad o 10 let eh, znamenal také, že státy a instituce budou zkoumat své svědomí v tomto ohledu. Eh, jsou tu eh, například jehličnaté lesy, je tu středomorská vegetace, která také může ztratit na biodiverzitě, což by bylo um, nenapravitelné. Máme prostě tuto povinnost vůči nám a vůči budoucím generacím. Děkuji. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τζόρνταν θα πάρει το λόγο τώρα. Pani Jordan Cizel. Paní předsedkyně, já jsem podpořila zmíněnou zprávu o právních předpisech v oblasti biologické rozmanitosti a to pardon, tak se mi nepodpořila, a to proto, že tam sice je řada dobrých požadavků, ale eh, neexistuje politická vůle je prosadit, víme, že nejsou údaje k tomu, není dostatečné financování. A myslím, že bychom potřebovali lepší zprávu, která by lépe odpovídala, odpovídala praxi a cílům eh, které si členské státy stanovily. Evropská komise by neměla vystupovat politicky, měla by se zaměřovat na ochranu přírodu a neměla by zasahovat do pravomocí členských států. Pan Mastella? Paní předsedající. Ochrana biodiverzity je důležitá proto, abychom se neochudili o biodiverzitu do budoucnosti. Není to je naše etická povinnost, ale také politická a ekonomická. Je třeba uchovat naši planetu, aby mohla živit i budoucí generace. Podle praxe ochrana životního prostředí v EU umožňuje patřičnou flexibilitu v patřičných místech to je oprávněný přístup, odpovídá také principu proporcionality a subsidiarity. Často ale členské eh, státy ale účinně toto neaplikují. Eh, souhlasím eh, se spravodajkou že odvětvový přístup k ochraně životního prostředí a biodiverzity často způsobuje rozdrobení takovýchto činností. Dochází k rozdrobení financí což sice umožňuje na jedné straně využití různých zdrojů, ale na druhé straně to také umožňuje výběr à la carte. Takže je zapotřebí, aby členské státy správným způsobem investovaly tyto peníze, které mají svěřeny správným způsobem. Pan Mikolášik. Děkuji vám, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, Evropská Unie má 42 ohrozených, ohrožených druhů savců, mnoho druhů obojživelníků, ptáků, plazů, 52 ryb. Míra ztráty do roku 2050 se má z desetinásobit. Bohužel se zdá, že naléhavost situace není patřičně eh, zohledněna nejen občany, ale také Evropskou komisí chová se vlažně, eh, což ukazuje nedostatek odhodlání, eh, jasně vy, eh, vymáhat plnění směrnic zaměřených na ochranu životního prostředí a postupovat v případě porušování smluv proti členským státům. To vše ale třeba proto, abychom dětem a dalším generacím mohli odevzdat životní prostředí aspoň z části takové, jaké známe dnes. Nemůžeme si proto dovolit nadále otálet a vyhýbat se dalšímu konání. Proto navrhuji Eh, proto podporuji navrhované kroky, které mohou předejít nenapravitelným škodám na životním prostředí. Děkuji. Pan Jar. Děkuji. Rozmanitost eh, rostlinných a zvířecích eh, druhů je nesmírně důležitá pro zabezpečení lidstva mm, potravinami a proto je také důležité, abychom se připravili na klimatické změny, to hrozí, eh, ohrožuje eh, biologickou rozmanitost. Měli bychom tedy tyto ztráty zastavit a snažit se odstranit způsobené škody. Nejlepším předpokladem pro ochranu rozmanitecké eh, biologické rozmanitosti je udržitelný rozvoj. A v tomto smyslu jsou evropští farmáři našimi spojenci a ne protivníky. A ještě jedna pozitivní zpráva na závěr. V našem regionu se po dvoustech letech, tedy v Sasku, eh, podařilo zavést do přírody velká. A já si myslím, že to je velký úspěch. Paní Flašiková Beňová. Velmi pěkně, paní předsedající. Děkuji vám, paní předsedkyně pro život na této planetě a pro biodiverzitu je zejména největším problémem způsob výroby a přístup, který v přírodě vidí pouze prostředí uspokojání či e, lidských potřeb. Když hovoříme o etickém a biologickém významu biodiverzity, měli bychom ho ocenit. V současném cenovém systému se ekonomická hodnota přírody téměř nesedsadlí. Abychom zabránili hodnotovým i ekonomickým ztrátám, musíme přijmout určité zákony a také propagovat význam biodiverzity mezi občany EU. Většina občanů totiž nepochybně považuje ztrátu biodiverzity za vážný problém a nemyslí si, že se jich osobně týká. Proto za jednu důležitých příčin pasivity v boji proti ztrátě biodiverzity občané uvádějí nedostatek poznatků o tom, co je možno dělat. Já jsem hlasovala pro tuto zprávu z tohoto důvodu a souhlasím se zpravodajkou i proto, že v této oblasti je naléhavě nutné zvyšovat povědomí pomocí kampaní. Pan Kalinovský. Děkuji, paní předsedkyně. Bogactvo natury to... Děkuji, paní předsedkyně bohatství přírody, to je největší štěstí, které máme, ale jako lidstvo děláme velmi málo proto, abychom toto bohatství ochránili. Natura 2000 například je program na ochranu přírody a životního prostředí, a podle mě potřebujeme mnohem eh, větší pokuty pro ty firmy nebo jedince, kteří ničí tyto přírodní hodnoty. Já jsem podpořil zprávu paní Delange a to také proto, že tam má část, kde se hovoří o kompenzacích nebo o náhradách v rámci společné dětské politiky pro rolníky a sice pro ty, kteří mají rádi životní prostředí a chrání ho. Potřebují k tomu ale finanční podporu, aby nemuseli životní prostředí chránit na vlastní náklady. najte to rechto logo. Paní najte. Děkuji, paní předsedkyně. Zajištění biodiverzity, to souvisí s mnoha dalšími politikami, rybolov, energetika, zemědělství, všechny tyto sektory ovlivňují životní prostředí, například eh, kolem Balckého moře. Balcké moře je vnitrokontinentálním vodstvem Evropské unie. A my se musíme zabývat ochranou biodiverzity, ale dosud neděláme dost. Každá členská země musí nést svůj podíl na tomto nákladu. Musíme eh, se snažit o udržení rybolovu v rozumné míře, o fungujícím Naturu 2000 a o omezování znečišťování životního prostředí. To všechno jsou faktory, které vedly ke znečištění Baltského moře a následkem toho k ztrátě biodiverzity. Já myslím, že bychom se měli také zaměřit na nezodpovědné chování našeho vlastního průmyslu. Přejdeme ke zprávě eh, pana Ferreira. Prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem. Dva kolegové žádali o slovo. Paní předsedající, naše dnešní hlasování o zprávě eh, pana Ferreira je mm, velice obsažná a zaměřená na prevenci přírodních katastrof. Vychází z úvahy, že stávající opatření, prevenční opatření, jsou nedostatečná nebo nebyla patřičně aplikována. Proto potřebujeme dvě věci. Buď eh, na národní a evropské úrovni eh, mít lepší opatření a možná zlep zlepšit eh, přístupnost Fondu Solidarity, ale stejně tak důležité je věnovat větší pozornost ze strany eh, regionů a eh, místních úřadů této situaci v prevenci přírodních katastrof. A proto je třeba také sestavit tyto, tato opatření zabudovat je do priorit při budování území. Ευχαριστώ πολύ. Popolamento delle campagne. Obyvatelstvo eh, venko, z venkova odchází, dochází k dezertifikaci a stále častěji se objevují eh, kalamitní situace, buď příliš prší nebo je sucho, což vede členské státy k tomu, že musí jednat, mají na to málo zdrojů a málo prostředků. Já to nejdůležitější, co si přeji vypíchnout, je, že třeba pomoci přežití zemědělcům, kteří trpí eh, takovýmito kalamitami a zemědělské podniky, takto jsou sráženy na kolena. Proto Evropská komise musí usilovat o to, aby vytvořila pojišťovací veřejný evropský režim pro zemědělství tak, aby zemědělci mohli čelit rizikům ekonomické a finanční nestabilitě, které bývají způsobovány přírodními katastrofami či kalamitami, ať už jsou způsobeny člověkem či přírodou, tak jak je to v bodě 37 návrhu pana Ferreiry. Já jsem hlasoval pro tuto zprávu. Děkuji. A jako poslední zde máme zprávu paní Teocharu, snižování chudoby a vytváření pracovních míst v rozvojových zemích. Šest kolegů žádalo o slovo. Pan eh, Ronzul zde není. Přejdeme k dalšímu žadateli. Pan Kalinovský. Děkuji, paní předsedkyně. Měli bychom brát eh, tyto záležitosti vážně. Děkuji paní zpravodajkyně, že se tomuto tématu věnovala. Já jsem působil v zemědělství po dlouhou dobu a chtěl vás pozornit na bod 55, kde se eh, hovoří o revizi dotační politiky Evropské unie. Ano, to je samozřejmě nutné, ale neměli bychom zapomínat, jak to dopadlo s reformou cukerného sektoru. Ty reformy eh, by neměly postihovat malé zemědělce. Víme, že největší prospěch z té předchozí reformy měli velcí producenti z Jižní Ameriky. Takže jsem nasval proti tomu eh, bodu 55, ale pro zprávu. Pan Van Heke. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Předchozí zpráva byla velmi vyvážená, ale hlasoval jsem proti ní, protože ani tak vyvážená zpráva by neměla vycházet z předpokladu, že více pomoci, a to Africe, pomůže je to asi politicky korektní, ale není to korektní fakticky, když se podíváme na to, co jsme v Africe dělali od 40. let, tak eh, to jsou 100 miliardy dolarů, které jsme eh, na to dali a chudobě je tam čím dál tím více. Měli bychom možná hovořit o nouzové pomoci, ale další typy pomoci eh, zastavit. ta promoc by měla přijít Afriky samotné. Afrika potřebuje 1,8 trilionu. Ale... Pan Bonsignore, děkuji vám, paní předsedající, blahopřeji zpravodajce. Evropská unie od jak živa usiluje o podporu rozvojových zemí. Dnešní zpráva nám všem připomíná, že nás čeká ještě dlouhá cesta. Abychom zlepšili podmínky v těchto zemích, je třeba zlepšit standardy v pracovním práve, bezpečnosti na pracovišti a především bych chtěl zdůraznit, že oceňuji bod číslo 38, v němž se zdůrazňuje potřeba eh, rovných příležitostí Eh, v ekonomice, k prosperitě ekonomiky a že to je zapotřebí zúrazňovat v, celém, eh, v celé pracovní oblasti. Evropská unie musí využívat veškeré prostředky, které má k dispozici, aby bojovala proti eh, práci dětí, jak správně v bodu 38 zdůraznila paní zpravodajka. Bod mm, Právě eh, tato práce dětí je jedním z problémů v boji proti chudobě a eh, já jsem eh, pro tuto zprávu. Děkuji. O Kamal, Pan Kamal. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já myslím, že tady panuje konsensus a já myslím, že eh, všichni jsme proti eh, chudobě a pro vytváření pracovních eh, míst. Já jsem na pobřeží Slonoviny před pár lety byl na workshopu a ptal jsem se tam, co můžeme udělat jako Evropská unie. A bylo mi řečeno, dbejte na to, aby se vaše rozvá pomoc nedostávala do rukou skorumpovaných vlád. Druhá věc, otevřete svůj trh, eh, podporujte liberalizaci proti státním monopolu. Dále eh, zrušte svoji společnou zemědělskou politiku a přestaňte dotovat své zemědělce, kteří ničí ty naše. Jsou to de facto opatření, a mm, máte tady opatření, která jsou víceméně zeleným imperialismem a také se musíme zaba, tedy zabývat tím, abychom neinvestovali naprosto nesmyslně v rozvojových zemích, což se děje. Děkuji vám. Pan Kelly. Děkuji. Já jsem také velice rád hlasoval pro tuto zprávu, poněvadž se ukazuje, nebo chceme dát najevo, že nezapomínáme na ty, kteří ve světě trpí nejvíce, navzdory tomu, že sami trpíme recesí. Já jsem před několika lety pobýval v Africe a Eh, hovořil jsem eh, s mnoha lidmi, četl jsem noviny a mnoho lidí, k mému překvapení, byli proti politice, kterou tam provozují nevládní organizace, které se snaží vnucovat místním lidem své vlastní vidění světa. My se eh, musíme samozřejmě také setkávat nejenom s vládami, ale také s lokálními lídry v těchto zemích. A musíme pomoci toho lépe využívat peníze, které tam posíláme. Paní předsedkyně, děkuji vám, děkuji všem kolegům a nyní přerušuji zasedání do 15. hodiny.